<laughs> Meine Damen und Herren. Dámy a pánové, přeji vám dobré ráno. Prosím, abyste nehovořili tak nahlas, abych mohl dál v klidu spát. Wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt. A dostáváme se k bodu číslo 13 na pořadu jednání. Slovo má pan Donjon. Děkuji, pane předsedo. Dnes máme hlasovat o zprávě pana Taranta o, o společné politice v oblasti obrany a její roli v eh, souvislosti s klimatickými změnami a přírodními katastrofami a zdá se, eh, že o této zprávě bude potřeba ještě vyjednávat, alespoň o některých pozměňovacích návrzích a proto navrhuji, abychom hlasování o této zprávě odložili. Děkuji. Máte k tomu nějaké připomínky? Actually, it's true what you... Je pravda to, co říká pan Danžan, ale trochu jsme se spozdili při přípravě všech dokumentů kvůli dlouhému vyjednávání. Obvykle velmi podporuji to, abychom se drželi našeho harmonogramu, protože podle našeho názoru nevždy postupujeme tak rychle, jak by bylo vhodné. Ovšem v tomto případě, prosím, eh, se chci alespoň na dvě vteřinky zamyslet. Myslím si, že když to odložíme, tak EPP eh, dostane prostor k tomu, aby se trochu přiblížili té původní myšlence zprávy. Was die EVP machen wird, kann ich nicht beurteilen. Ehm, jak se zachová EPP, nemohu posoudit, ale chápu to tak, že souhlasíte s tím, abychom tento bod přesunuli. A za to vám děkuji. A teď se dostáváme ke zprávě paní Žanaku o finančních prostředcích. Paní Žanaku tady není, kdo ji zastupuje. Kdo zastupuje paní Žanaku? Hm? Frau Janaku kommt. Paní Žanaku dorazí s krátkým spožděním a pokud souhlasíte, tak navrhuji, abychom nejprve probrali zprávu Brandner. Paní Brandner, máte nějakou připomínku? Nemáte? Začneme tedy pozměňovacím návrhem 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto? 19 pro?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 proti, zdrželi se zamítnut, pět pro, proti, zdrželi se schváleno, šest pro, proti, zdrželi se schváleno. Sedm můžeme o návrzích paní zpravodajky, včetně kompromisu, eh, hlasovat společně. 7 až 10 plus kompromis, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno? Teď 12, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno? 23 pro? Padá. 23 padá. 13 pro? Proti? Zdrželi se schváleno? 14 pro, proti zdržel se schváleno, 15 pro, proti zdržel se schváleno, 16 pro, proti zdržel se schváleno, 28 pro, proti zdržel se zamítnuto. Elektronicky hlasujeme o celom, celém tomto díle. Ja, mach Schluss. Der Bericht ist angenommen worden mit 57 Ja, 2. 57 pro 2, proti jeden se zdržel, takže zpráva schválena a já gratuluji paní Brandner. A teď eh, se vrátíme k bodu 13 na programu. So, Frau Janaku ist da, wir können also loslegen. Paní Janaku je tady, takže můžeme začít. Chcete něco říct, paní Janaku, nebo chcete se vyjádřit? Kýre eh, Πρόεδρε, θέλω να πω ότι στην τροπολογία 4 έχει ζητηθεί χωριστή ψηφοφορία. Εγώ δεν... Prý eh, tady byla žádost o oddělené hlasování, já proti tomu nemám žádné námitky, jsou tady čtyři kompromisní návrhy plus dvě, dva ústní pozměňovací návrhy. Děkuji. Mohlo by to postupovat rychle, kdo je pro kompromis 1. Proti, zdržel se schváleno. Kompromis 2, pro Proti? Zdržel se? Schváleno. Na návrh 7, kde je pro, s ústním pozměňovacím návrhem, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 3, pro, proti, zdržel se, schváleno. Jedenáct, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 12 pro, proti, zdržel se zamítnuto, ale ověříme. Ověříme bod 12, pozměňovací návrh 12. Končím hlasování. 16 proti 45 zamítnuto. 13 pro, proti zdržel se schváleno. 14 pro, proti zdržel se zamítnut. 15 s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro, proti zdržel se schváleno. Kompromis 4, kdo je pro, proti Zdržel se? Schváleno. 19, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 20 pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 21 eh, s ústním pozměňovacím návrhem bude pro, proti, zdržel se, schváleno. Nyní elektronicky hlasujeme o celé zprávě. Die Abstimmung ist geschlossen. Uzavírám hlasování. 59 pro, 4 proti, 1 se zdržel, zpráva je schválena. Takto si při- představujeme přípravu zpravodaje nebo zpravodajky. Bod 16 na pořadu jednání paní Kristýna Ojuland. Jde o případ Magnitsky, doporučení radě. Paní Ojuland, chcete se k tomu vyjádřit? Zum Urteil schreiten. Tím, než rozhodneme. Nein. Wir kommen zu ab. Ne, budeme tady hlasovat. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 2, pro, proti, zdržel se, schváleno.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 Proti zdržel se schváleno. Pan Protaševič by se chtěl vyjádřit k desíce. Yes, thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo. Ti, kteří tady byli včera na diskusi, když jsme probírali pozměňovací návrhy, tak si uvědomili, že tam je jediný problém a to pozměňovací návrh 10. Jeho znění. Proběhla zajímavá diskuse s panem Oliantem a také s poradcem socialistů a dohodli jsme se na tom, že můžeme souhlasit s kompromisním pozněvacím návrhem, který bych rád ústně předložil. Ten odstavec bude znít takto. Podporuje radu, aby koherentně a proaktivně přistupovala k dalším případům porušování lidských práv v Rusku na základě dobře zdokumentovaných a zbíhajících se zdrojů a přesvědčivých důkazů a e, v případě potřeby e, přistoupila k důraznějším opatřením. Dobře, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 10 v této podobě. Kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 11 ve dvou částech. Kdo je pro první část? druhou, pardon, kdo je proti, zdržel se schváleno, druhá část pro, proti, zdržel se zamítnuto. A nyní hlasujeme elektronicky o celém doporučení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 62 pro, 2 proti, jeden se zdržel, schváleno. A blahopřeji paní Ojuland. A nyní eh, tady máme bod 17. Eh, Obchodní dohoda mezi Evropskou unii na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé. A tady je pouze jeden pozměňovací návrh paní Luňaček. Kdo je pro pozměňovací návrh 1? Proti? Zdržel se? Zamítnut. Kdo je pro celé stanovisko? Budeme hlasovat elektronicky. Zavírám hlasování. 54 pro, 9 proti a jeden se zdržel. Blahopřeji panu Frankovi. So, wir kommen nun zu dem Thema 18. A nyní se dostáváme eh, k bodu číslo 18, digitální strategie v zahraniční politice. Pan, paní Šáke a pan Sjevič. Pane předsedo, než začneme s prezentací, tak uh, musím říci, že jsem mírně překvapen, protože my jsme zatím vůbec neměli příležitost o této otázce diskutovat a dnes si můžeme vyslechnout pouze zpravodajku. V mezičase probíhala řada diskusí a neměli jsme možnost jako politické skupiny se k této zprávě vyjádřit. Já vím, že už není čas, ale když prostě jednoho dne zjistíme, že kvůli nějakému filmu na internetu zabijou, nebo když jsme zjistili, že kvůli internetovému filmu zabijou nějakého velvyslance, tak potom zjistíme, jak internet je pro nás důležitý. Takže pojďme diskutovat o tom, a jaké příležitosti a hrozby internetem jsou spojeny pro naši zahraniční politiku. Pane kolego, protože eh, jsme o jedné zprávě nehlasovali, tak máme více času a tím pádem máme více času na diskuzi, než bylo původně naplánováno. Souhlasíte s tím? Získali jsme čas, protože jsme nehlasovali o té jedné eh, dlouhé zprávě pana Taranda, takže máme 30 minut navíc a můžeme je využít pro rozpravu. Okay. Frau Schake. Paní Šáke, a buďte prosím stručná, aby pan Sjevič měl dost času. With pleasure, president. Ráda, pane předsedo. Jsem ráda, že máme možnost diskutovat eh, první návrh zprávy o digitálních svobodách v zahraniční politice Evropské unie. Souběžně probíhá zpráva, která se zabývá bezpečností a obranou internetovými aspekty. Na této zprávě nyní pracuje výbor CD. Pane předsedo, možná by bylo dobré, kdybyste si vypnul mikrofon. Děkuji. A proto tato zpráva se soustředuje hlavně na další aspekty zahraniční politiky, zvláště ty obchodové, obchodní, rozvojové a lidskoprávní. První návrh textu vznikl ve spolupráci s řadou stínových zpravodajů. Za tuto spolupráci děkuji, ale zapracovala jsem také do toho to, co mě řekli zástupci podnikatelské eh, společnosti a občanské společnosti a bojovníci za lidská práva, se kterými jsem to konzultovala. Jsou to ti, kteří pracují v zemích typu e, Čína, Irán, Tunisko, Bahrajn, Bělorusko a podobně. Cílem této strategie je zabývat se jak příležitostmi, tak výzvami, kterým čelíme na evropské úrovni Vzhledem k stále širší roli, kterou informační technologie sehrávají v životě lidí po celém světě, snažíme se také dívat na možné reakce, politické reakce. Předkládáme konkrétní návrhy, strategie, ve které by informační a komunikační technologie byly zapracovány jako nedílná a běžná součást zahraniční politiky EU. Nejprve k pozitivním aspektům. Tyto technologie lidem po celé světě umožnili volnější přístup k informacím, umožnili jim lépe se eh, svobodněji vyjadřovat a eh, kromě toho také máme daleko více svědků porušování lidských práv a tyto případy jsou dále sdělovány eh, na internetu. Je to důležité nejen pro lidská práva, ale také pro rozvoj a rozvoj ekonomický. Na druhou stranu vidíme, že technologie se stále více používají k represivním cílům anebo k omezování podnikatelského prostředí ve třetích zemích. Často se setkáváme s případy eh, dohledu, masového dohledu, masového sledování a cenzury a sledování informací prostřednictvím e-mailů, které osoby posílají a elektronické komunikace obecně. A z toho důvodu je důležité, abychom se začali zamýšlet nad eh, těmito technologiemi i v kontextu dodržování lidských práv. Tak, aby tyto technologie spíše přispívaly rozvoji sociálním, kulturním, politickým vývojům a nikoli ohrožovaly. Ve zprávě máme různé kapitoly, které se zabývají lidskými právy, obchodem, zprávou internetu, což je také důležité evropské téma. Ve zprávě také máme konkrétní doporučení jednotlivých opatření, jejichž cílem by bylo vyvážit třeba obchodní zájmy, protože konec konců stále ještě existuje řada technologií, které se vyvážejí eh, do zemí, které nejsou právním státem a víme, respektive vidět bychom měli, že tyto technologie následně budou ještě více pozbuzovat porušování lidských práv a naopak omezovat svobodu slova. Takže je potřeba, aby obchody v této oblasti byly transparentní, abychom více spolupracovali s příslušným průmyslem a doporučovali i další zásady týkající se sociální odpovědnosti podniků, mimo jiné. To je také důležité důležitým aspektem našich obchodních dohod, ve kterých technologie sehrávají stále vyšší, větší úlohu. Zpráva internetu, další téma. Internet se zatím vyvíjel sám o sobě, bez eh, mnoha pravidel a následně tedy je internet spravován více zainteresovanými stranami podnikové, podniky, občanská společnost, uživatele a spotřebitele i vlády společně vytvářejí internet jako veřejný prostor a zároveň obchodní prostor, jako trh. Existují určité mezinárodní platformy, například Mezinárodní telekomunikační unie a Mezinárodní fórum pro zprávu internetu v rámci OSN. Náš parlament tam vysílal v minulosti a bude vysílat delegace kdykoliv se projednávají nějaké zásadní body. Existují státy, které se snaží ještě více eh, kontrolovat své eh, občany a prosazovat prostřednictvím internetu cenzuru a proto si myslíme, že je potřeba, aby Evropská unie jak politicky, tak ekonomicky tlačila na to, aby eh, takovéto jednání mělo své důsledky. Dnes máme možnost k širší diskusi, za což děkuji, takže tolik úvodem, který zakončím tím, že řeknu, že si myslím, že všichni, my všichni jako poslanci a poslankyně Evropského parlamentu, máme možnost přispět k vytváření první strategie digitální svobody v zahraniční politice Evropské unie. Proto je potřeba ale, abychom se snažili lépe pochopit roli, kterou sehrávají tyto technologie. Chcete-li někdo přístup k odborníkům na toto téma, abyste zkvalitnili své pozněvací návrhy, tak vám ráda pomůžu se na ně nakontaktovat, ale děkuji mnohokrát už teď eh, za spolupráci všem zainteresovaným stranám a stínovým zpravodajům a zpravodajkám. Doufáme následně, že to bude relevantní zpráva, kterou jak, eh, jak služba pro vnější činnosti, tak jako eh, tak další složky Evropské komise budou moci zapracovat do své politiky tak, aby eh, v různých oblastech, tedy rozšíření lidská práva, eh, obchod eh, a další aspekty politiky toto zohlednili. Děkuji. A jako první má dále slovo pan Cijevič. Děkuji bardzo. Děkuji mnohokrát. Mluví pan poslanec věc. Pane předsedo, Vy jste reagoval na tu moji nesmělou myšlenku skoro radikálně rychle. Jsem a, překvapen. Je vidět, že opravdu sedíte na správném místě v Evropském parlamentu. Mnohokrát děkuji za efektivitu. Teď k věci. Já jsem začal tím, že každý den vidíme stále více, jak se internet stává součástí naší reality. Není to jenom nějaký exotický prostor, je to prostě místo, kde se dějou věci, které mají dopad na politiku a na běžný život občanů. A mám pocit, jako bychom s tím stále měli problém, jako bychom stále nestíhali, nedrželi tempo s tímto vývojem. Když v arabském světě padaly režimy díky demonstrantům a díky technologiím, kterým umožnili eh, se združovat, eh, tak jsme se těšili. A teď jsme překvapeni, že na tom samém prostoru se lidé dívají na nějaký blbý film a následně kvůli tomu zabíjejí, vraždí nevinné lidi, včetně diplomatů. Takže tato zpráva je podle mě pokus, a potrhávám pokus, o vstup do diskuse o dilematu starém jako svět, kolik svobody a kolik regulace a kolik svobody bude ta regulace stát. Musíme si také odpovědět na velmi dramatické otázky. Kdo to má regulovat? Účastníci internetu ukázali, když šlo o akta, že jsou součástí politického života, že jsou schopni výjít do ulic. Bez jejich přítomnosti se regulovat nedá. Takže nejde jenom o regulaci, která by se týkala nějakého fragmentu obchodu nebo něčeho stejně důležitého. Jedná se o miliardu aktivních lidí, kteří téměř obsedantně přistupují k vlastní svobodě. A to z toho důvodu, že zatím se pokoušeli mnozí regulovat eh, a nepřímo zadními vrátky. Akta třeba. Pod rouškou obchodní smlouvy se snaží nejenom omezit svobodu na internetu, ale také zatížit komerční firmy prosazováním a, eh, tohoto práva. Takže jsem velmi vděčný paní Šake za tuto zprávu. Učinila hodně práce, aby už v této fázi se nastartovala diskuse, protože bez toho by to bylo v podstatě pusté právo které nebude pochopeno, anebo znova se na to budou dívat. Takže my jako zákonodárci se snažíme někoho omezovat. Teď jenom pár úvodních myšlenek k tomuto, byť tedy moje skupina zatím neměla příležitost řádně diskutovat o tomto tématu, ale přesto už máme pár připomínek k návrhu zprávy, který jsme dostali k dispozici. Ty čtyři kapitoly začínají lidskými právy a není to náhodou protože pro nás je zcela zásadní, aby lidská práva byla na prvním místě, když připravujeme jakoukoliv regulaci internetu. Proto budeme navrhovat, aby ti, kteří zavádějí nové kybernetické technologie, měli povinnost představit hodnocení vlivu těchto technologií na dodržování lidských práv. To je zcela konkrétní záležitost, protože nové technologie třeba umožňují sledovat korespondenci anebo lokalizovat osoby. A takovéto technologie se jednoduše dají využít k policijním cílům. A my to chceme minimálně vědět. A výrobce musí být schopen říci, co takováto technologie v této oblasti představuje. To je první věc. A Druhá věc reaguje na odstavec 32, který hovoří o tom, že tato problematika musí být součástí všech evropských politik. Já jsem psal zprávu o politice sousedství a už teď si dovedu představit několik míst, do kterých by se dala vepsat tato tematika, a to s velkými pozitivními dopady na cíle, který chceme dosáhnout v této politice. A teď ještě poslední věc, kterou bych chtěl nechat zapracovat prostřednictvím pozněvacích návrhů, je to, aby tato diskuse se dostala do celé společnosti. My musíme vědět, že uživatelé internetu jsou našimi spojenci a budou jimi, pokud s nimi budeme komunikovat. Dnešní situace na internetu je taková, jako na silnicích eh, na konci 19. století. Všichni byli šťastní, že můžou jet z města do města, než se objevila dvě auta, která jela proti sobě a čelně se zrazila. A začalo se mluvit o pravidlech silničního provozu. A dnes se jezdí po pravé straně. Jestli to omezuje svobodu pohybu, no do určité míry asi ano, ale na druhé straně vůbec umožňuje provoz. A já si myslím, že tady máme v podstatě velmi podobný problém k řešení. Děkuji. Pane předsedo, před 15 lety jsem pomohla zavést eh, přenosné počítače do eh, zemí, kde, do země, eh, která, kde byly lidé utlačováni, byl to východní Timor. A ukázala jsem teď v ulicích naší země, že spolu s miliony Portugalci se, jsme schopni se postavit proti hloupým hospodářským politikám, které zabíjí doslova naši ekonomiku. Já nepochybuji o významu internetu. Tato demonstrace nebyla zorganizovaná žádnou politickou stranou, žádnými odbory, ale pouze několika občany na internetu. Čili souhlasím s tím, že je to velmi mocný nástroj. A e, je to opravdu něco tak radikálního jako elektřina nebo něco podobného. Jde o to, jakým způsobem eh, máme, eh, má probíhat zpráva internetu. Je to eh, něco, co se týká celé Evropské unie. Potřebujeme nějakou zprávu na globální úrovni. A já jsem přesvědčena, že tady máme celou řadu důležitých prvků, zejména význam uplatňování zásad OSN, eh, dále zodpovědnosti ze strany podniků a celá řada různých opatření, která nemohou být brána jednotlivě, ale jako balíček, která mají zabránit zneužívání. Ať už je to dětská pornografie nebo e, terorismus, e, zneužívání dětí či starších. A diplomaté jsou eh, teď zabíjeni, ale to není z tohoto důvodu. Oni byli zabíjeni v, různě, v různé doby našich dějin z, i z jiných důvodů, pr- protože třeba vedoucí představitelé byli demagogičtí a podařilo se jim mobilizovat davy eh, a k tomu asi nadále dochází. Ale to je zkrátka eh, nedílná součást toho, že žijeme v globalizovaném světě. Chci jen říci, že jakákoliv evropská strategie, strategie Evropské unie, v oblasti zahraniční politiky nezbytně potřebuje být proaktivní. Nejenom podporovat ty, kdo se stali obětmi zneužívání ze strany vlád, to znamená zastánců lidských práv, ale mít skutečně aktivní politiku, která bude podporovat šíření eh, svobodných médií, bude proti technologiím, která omezují svobodu projevu. Tak, jak se děje v několika částech světa. Potřebujeme takovou to řádnou zprávu internetu, která musí pochopitelně zároveň zohledňovat i eh, ochranu práv duševního vlastnictví, neboť jinak by naši umělci a tvůrci se ocitli sami ve velkých potížích. Děkuji. Děkuji, paní předsedající. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Mně se zdá, že zkušenosti, o kterých hovořil pan poslanec Šivěc, ty protesty, které proběhly v souvislosti akta, by nás měly učinit velmi citlivými k otázce digitálních svobod. Na druhou stranu, paní zpravodajka také velmi dobře konstatovala obrovský vliv, které mají tyto technologie na lidská práva a na fungování bojovníků za lidská práva, na propagaci lidských práv na internetu a na svobodu sdělovacích prostředků. Na zasedání výboru a podvýboru pro lidská práva jsme se setkali s mnoha takovými případy, to tež platí pro plenární zasedání. Ukázalo se, že v některých zemích, které nejsou dostatečně demokratické, se tradičně vydávají noviny, ty noviny potom zavřou a ty též noviny se následně začnou vydávat na internetu. A to ze zahraničí a tím pádem se dostanou minimálně k určitému počtu bývalých čtenářů. Já jsem chtěl poukázat na roli, kterou hrál Facebook při e, vyvolání revolucí arabského jara. Protože konec konců ti, kteří chtěli změny v Egyptě, se svolávali přes e, Facebook. My jsme dokonce jednou jedné osobě dali cenu za to. Osobě, která a svolávala tady toto zasedání, dostala Sacharovovu cenu. Takže vidíme, jakou obrovskou roli internetové e, technologie a otevřené způsoby komunikace hrají v demokracii, protože bez těch informací by události v Tunisku a následně v Egyptě nebyly možné tradiční technologie by je neumožnily. Tyto technologie umožnily vytvořit eh, virtuální síť bojovníků za lidská práva, kteří spolu mohou komunikovat a sdělovat si myšlenky, které jim jsou vlastní. A teď ještě poslední záležitost, na kterou jsem chtěl poukázat, a to, že přístup k internetu poskytují konkrétní firmy. A v parlamentu souběžně probíhá diskuse o sociální odpovědnosti podniků. Jak eh, podporovat důvěryhodnost podniků v tak citlivé otázce jako poskytování informací prostřednictvím digitálních technologií. Jak pracovat na odpovědnosti tváří v tvář s ohrožením ve smyslu, tak jako o tom hovořila paní poslankyně Gomeš. Hovořila o šíření dětské pornografie nebo o trestních, trestných činech, které se prostřednictvím internetu také dají propagovat. Jak tedy zajistit, abychom dali maximální svobodu pro ty oblasti, kde je svoboda potřebná, a na druhou stranu umožnili korigovat informace, které mají jasně a neoddiskutovatelně negativní vliv na společnost a na lidi na internetu. Děkuji. Myslím si, že eh, tohoto tématu se musíme ujmout velmi seriózně, také s ohledem na to, co jsme se dozvěděli v posledních dnech. A nevím, jakým způsobem eh, to vyvážit. Svoboda slova je pro nás velmi důležitá a aby bylo možné používat internet i v těch zemích, kde je jinak svoboda projevu velmi omezená, eh, to je velmi důležitá záležitost. A dát tam nějakou definici, která by tvrdila, že z určitých důvodů je možné nějaké omezení do toho eh, vložit nebo přijmout nějaká omezení, tak to by potom některé režimy mohly zneužít. Myslím si, že velkou výhodou internetu je, eh, že se přeshraničně předávají eh, informace a mohou být využity. Na druhé straně samozřejmě svoboda internetu a svoboda projevu nesmí mít takový eh, dopad, eh, že eh, někdo ten internet vědomě zneužívá a provokuje. Ne proto, že by chtěli propagovat nebo šířit nějaké umělecké dílo, ale zkrátka proto, že chtějí rozněcovat násilí mezi národy a využít to politicky. Jak to tedy právně a dobře naformulovat tak, aby to bylo mezinárodně eh, platné a použitelné, to je důležitá otázka, na kterou také nemám odpověď. Je potřeba se nad tím zamyslet, protože jako vždy, když se objeví něco nového, začne se to nově používat, tak to samozřejmě sebou nese výhody a nevýhody. A otázka je, jak eh, tuto záležitost vyvážit. Já nevím, jestli nikoho něco rozumného napadne, ale myslím si, že tuto zprávu bychom neměli probrat, probrat urychleně, ale měli bychom se intenzivně kontaktovat s experty, kteří vlastně si uvědomují, oč tady jde. Myslím si, že to je velmi důležité. A proto, pane Sjevič, máte pravdu, měli bychom si dát větší prostor a čas na diskuzi této záležitosti, protože tento rok, jak to je vidět i na tomto filmu, eh, tedy pro tyto země nový nástroj, který je možné použít pozitivně i negativně. A proto doufám, eh, že nás, na nás, že na nás došlápnete, abychom naši práci dělali dobře. Máte slovo, paní zpravodajka? Děkuji, pane předsedo. Vážím si vašeho eh, vyjádření, pokud jde o význam svobody mínění eh, pro nás, pro všechny. A Samozřejmě ty nedávné incidenty by neměly ovlivnit tu mnohem širší diskuzi. Ti, kteří by si přáli více informací, ty bych chtěla upozornit, že už jsme uspořádali tři workshopy na našem výboru, které se zabývaly lidskými právy, obchodními otázkami, otázkami diplomacie. A možná, že zápis těchto akcí a možná také videa by měly být k dispozici. Je potřeba, aby to celé bylo zařazeno do širšího kontextu. Ehm, potřebujeme k tomu ehm, odborníky na lidská práva, osoby, které pracují s technologiemi. Ti, kteří se účastnili této diskuze, eh, těm bych chtěla odpovědět. Myslím si, že toto je příležitost zamyslet se nad tím, jaké politiky jsou eh, relevantní, jaký typ politiky a jakým způsobem je možné Eh, využívat technologie, jak eh, vysoká představitelka a ESVČ by mohly tyto nástroje používat pro propagaci lidských práv eh, a jak tady více sladit strategie komisařky Krůzové a vysoké představitelky, jak to vylepšit. Pokud jde o posuzování situace lidských práv, tak to je velice důležité právě také v souvislosti eh, s komunikačními technologiemi a eh, také v souvislosti s tím, v jakém kontextu se tyto technologie používají, například Facebook a jsou tady i jiná sociální média. Je to důležitá platforma pro propojování lidí, eh, kde lidé si mohou vyměňovat informace v Egyptě. To byla platforma, která vlastně předávala informace mezi aktivisty eh, nebo od aktivistů eh, k dalším eh, širšímu okruhu lidí. A hm, samozřejmě potom jsou tady ale i jiné technologie ehm, dohledu, a potom to bylo vlastně využito proti těmto aktivistům. Takže je velice důležité, abychom si toto zařadili do správné perspektivy a vyvážili to tak, aby to bylo co nejpozitivnější internet, elektronický obchod, otázka velké cenzury v Číně, to je pro nás velice důležité, protože to je něco, co nejenže omezuje, omezuje obchod, ale eh, poškozuje také lidská práva, což je velice důležité. Pokud jde o politiku rozvojovou, tak tady samozřejmě je mnoho příležitostí aby lidé měli přístup, nakoupili si třeba levné tablety, díky tomu budou mít lepší přístup ke vzdělání, k informacím a i k takovým tématům, která mohou být někdy vnímána jako tabu, například sexuální reprodukční práva, ženská práva, Další věc, eh, nebo poslední, je eh, zpráva internetu nebo řízení internetu. Neměli bychom to zatížit příliš velkou regulací. Ehm, je zřejmé, že nemůžeme postupovat eh, samostatně, je potřeba tady spolupracovat a musíme mít na paměti, že není třeba neustále přijímat nové a nové zákony. Myslím si, že někdy jich máme až příliš, ale můžeme a měli bychom uplatňovat ta pravidla, která máme v oblasti lidských právů, hospodářské soutěže, transparentnosti, i pokud jde o tyto technologie. Myslím si, že tady nás čeká ještě kus práce. Těším se tedy na otevřenou diskuzi, nejenom se stínovými zpravodaji a se všemi poslanci, kteří se budou chtít zapojit do diskuze o této zprávě Eh, ale samozřejmě také se spotřebiteli, eh, s dalšími zúčastněnými stranami, eh, podniky. Chceme spolupracovat tak jako dosud. Pokud jde o obavy před, pokud je o počítačovou trestnou činnost, tak tady je nejlepší to řešit ve výboru sede. Neměli bychom zdvojovat naši práci a ty zprávy by se měly spíše doplňovat, než se překrývat. Děkuji. Děkuji a tím se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Další bod se eh, koná za zavřenými dveřmi a já bych proto chtěl požádat všechny ty, kteří zde nemají co dělat, aby opustili tuto místnost. Myslím, že to platí především pro zadní řady. Von hinten alle die Berechtigung hier zu bleiben, oder? Odešli už všichni, kteří tady eh, nemají být. Wir haben jetzt äh, die Diskussion mit äh, der neuen Nyní bude následovat diskuse s novou velvyslankyní v Jemenu. Je to paní Mušajt. Paní Mušajt, chtěl bych vás požádat, abyste se posadila vedle mě.